Eh, koleżanki koledzy. Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, abyste zaujali svá místa. I would like to continue this statement of Vice President. Rád bych ještě pokračoval v prohlášení více Eh, předsedy Evropského parlamentu, pana Martineze, z před několika hodin. Včoraj po povodňu. Včera odpoledne došlo ve španělské provincii Morša ke zemětřesení. Osm lidí přišlo o život, došlo ke mnoha zraněním, o tom už eh, jsme hovořili i před třemi hodinami. Pan místo předseda Evropského parlamentu se o tom vyjádřil a zároveň bychom chtěli společně vyjádřit solidaritu se všemi zraněnými, s rodinami obětí. Skutečně doufáme, že dojde k rychlé pomoci a zároveň jsme uh, velice vděční za to, že na místě už došlo k záchranným pracem a já samozřejmě odešlu v tomto duchu i oficiální dopis. Paní Kristina Gutierrez se ještě chtěla ujmout slova. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo, za tato slova solidarity, za tato slova pochopení. Jde o obrovskou tragédii. Nyní vidíme, ke kolika obětem došlo. Je to osm eh, lidí, dvě těhotné ženy, je tam malé dítě, došlo k stovkám zranění eh, a asi 80 eh, domů bylo zničeno mnoho obyvatel Lorky přišlo o um, pracoviště, čili jejich um, pracovní příležitosti um, se tím rovněž snižují. Je tam asi 70 tisíc obyvatel v tomto městě. Jsou to všichni tito lidé, uh, utrpěli touto obrovskou tragédii všichni tito lidé potřebují pomoc ze strany úřadu, aby mohli opětovně za, začít svůj život. Eh, ovšem i Evropa ji musí ukázat určitý směr, musí, poukázat, musí ukázat solidaritu, musí nabídnout těmto lidem, těmto postiženým pomoc. Ráda bych poděkovala za vaše slova a poprosila o minutu ticha. Děkujeme, říká pan předseda. Poprosil bych všechny aby se postavili a poprosím vás o držení minuty ticha.